hlasování dnes ve 12 hodin. A další bod na našem pořadu jednání je zpráva o Šmita, výroční zpráva o daních. Má slovo na čtyři minuty. Pane uh, předsedo, s velikou pokorou jsem se uh, ujal úkolu stát se zpravodajem. O této zprávě je to úplně první výroční zpráva o daních. Děkuji všem stínovým zpravodajům ze všech frakcích. Konstruktivní debata na obtížné téma. Snažil jsem se zapracovat veškeré komentáře všech frakcí a myslím, že se nám podařilo dosáhnout více méně koncenzu. Doufám, že se zprávě dostane dobré podpory v celém parlamentu. Daňová politika je oblast, která má dopad na lidi, a vyvolává velké emoce, jak pozitivní, tak negativní. Existují konflikty v daňových politikách a vždy je důležité se snažit najít kompromis. Daňová politika je vnímána jako výlučně vnitrostátní politika, kde Evropská unie eh, nehraje žádnou roli. Ovšem toto je spíše minulostí. Daňová politika by se měla debatovat i na evropské úrovni. Jako zpravodaj bych rád eh, viděl více daňové koordinace anebo alespoň spolupráce. Zde může Evropská unie sehrát významnou úlohu. V době eh, rozpočtových konsolidací je třeba mít na paměti, že dluhová krize je i daňovou krizí zaviněná nedostatkem spolupráce a koordinace, která prohlubuje ekonomickou krizi v Evropě. Když se chceme vybřednout eh, z dluhu musíme sáhnout i eh, ke zvýšení daňu, eh, daní. Evropská unie by mohla zlepšit eh, vnitřní trh a zajistit tak konkurenceschopnější Evropu. Bohužel podniky i občané v celé Evropské unii se vyrovnávají s daňovými překážkami, které je třeba odstranit, abychom vytvořili více pracovních příležitostí lehčeji. Máli se nám to podařit, je třeba snížit daně ze zaměstnanosti. Pane předsedo, já doufám, že tato zpráva eh, vynaloží eh, tlak na členské státy, aby se tak více věnovali realizaci eh, opatření ze strany komise, jako je společný konsolidovaný základaně z příjmu právnických osob CCCTB je třeba také zabránit dvojímu zdanění ještě se nedělá dost na tomto poli, aby se mu zabránilo. A jsou i rozdílné interpretace mezi, eh, dohod mezi různými zeměmi. Eh, petiční výbor obdržel řadu eh, petic, ku příkladu italský dopravce, který funguje jak v Německu, tak v Itálii a je daněn v obou zemích, musí vlastně zaplatit 60% svých příjmů na daních, i když ta daň by měla být vyměřována pouze v Německu a tam je mnohem nižší. A to i přesto, že existuje dohoda o e, dvojím zdanění mezi Německem a Itálií, i přesto daňový úřad e, došel k názoru, že tady bude postupovat jinak. Jak e, tady zajistit, aby společná legislativa zavedla zlepšení? Bylo by dobré zavést konkrétní opatření a legalizovat zabránění dvojímu zdanění. Eh, daňové úniky, vyhýbání se daňové povinnosti, eh, zneužívání daňového systému, to nás stojí miliony eur každoročně. Musíme zabránit mezerám v právní úpravě v Evropě tak, aby mezinárodní eh, společnosti nemohly v Evropské unii neplatit daně. Naším cílem musí být to, aby každé euro, které je třeba odvést na daních, také bylo daňovým úřadům odvedeno. Eh, ovšem panuje i určitý eh, zmatek, co se týče takzvaného daňového federalismu. Když se pročteme původní návrh v angličtině, tak eh, čteme, že daňový federalismus je nejlepším nástrojem pro, pro do, eh, pro dosažení lepší eh, ekonomické efektivnosti na regionální úrovni. Děkuji. Děkuji kolegovi Šmitovi. A i když eh, to je důležité téma, ani zpravodaj by neměl překračovat řečnickou dobu o půl minuty. A nyní kolegyně Kalp Helst. Děkuji, pane předsedající. Nejprve se domnívám, že můžeme přivítat skutečnost, že Evropský parlament předkládá zprávu o daňové politice, o daňových politikách. Myslím, že ta zpráva zcela správně uvádí, že koordinace eh, daňových politik, fiskálních politik je velmi důležitá. Je třeba potírat také možnost nich uniků. Znamená to eh, totiž eh, chybějící miliony ve státních pokladnách. Pomyšleme, pomyšleme na, na trhy, na podniky. Ty eh, nemohou, být, nemohou využívat poté všech výhod jednotného vnitřního trhu, dokud daňová politika Eh, spadá do výsostné kompetence členských států, musí tyto státy spolupracovat v této oblasti a spolupráce musí být transparentní a systémy srovnatelné. Také systém výběru daní eh, musí být transparentní a eh, strategie jednotlivých členských států by měly být srovnatelné. Evropská unie potřebuje bojovat proti daňovým unikům a podvodům a také proti dvojmu zdanění. Kromě OECD je ovšem třeba mobilizovat celé mezinárodní společenství. Děkuji kolegyni Pelč, nyní kolega Karaduja. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat panu Šmitovi za skvělou zprávu, za dobrou spolupráci. Uh, hovořil o uh, krizi eura a dluhové krizi a to uh, znamená, že bychom měli eh, uvažovat o tom, jak eh, lépe integrovat ekonomiky. To je také úloha pro daňovou eh, politiku, zvlášť v daňové v eurozóně, ale v celé, i v celé Unii. Pro mou frakci to znamená spravedlivější zdanění, boj proti obcházení daní v Evropské unii i společnou strategii Evropské unii vůči, vůči třetím zemím. V tomto smyslu nejsme pro dohody mezi jednotlivými eh, členskými státy na straně jedné a Švýcarskem na straně druhé. Jsme pro eh, tedy eh, smlouvy mezi celou Evropskou unii a třetími zeměmi, jako je třeba Švýcarsko. Potom je také třeba Eh, tu daňové zatížení eh, převést od zaměstnanců a životního prostředí spravedlivějším směrem a potřebujeme také harmonizovat daňové základy eh, především pro podniky. Děkuji kolegovi Kadrovi a nyní kolegyně Parpaja. Dank. Funkce principála systému lor fiskále je de a finanța Hlavním cílem jakéhokoliv daňového systému je mít prostředky na na služby v oblasti dopravy, zdravotnictví a tak dále pro obyvatelstvo. Eh, a nyní má slovo paní Bilbao Baradika. Děkuji, pane eh, předsedající. Jsem velmi ráda, že parlament eh, v této výroční zprávě o daních podpořil princip daňového federalismu. To je, myslím, důležité i pro náš návrský region. Potřebujeme daň z příjmu je třeba vyhnout se deficitu, tak abychom mohli poskytovat podporu výrobní sféře a průmyslu. Je třeba, aby pokud regiony disponují daňovými pravomocemi, aby tyto pravomoci byly adekvátní a také existovala fiskální odpovědnost. Potřebujeme hospodářské řízení a zprávu a řádnou daňovou odpovědnost, fiskální odpovědnost. Dále je třeba podpořit také vedle státních i regionální eh, daňové systémy. Je to určitý paradox globální eh, sankce, protože u nás existovala podniková eh, daň na úrovni regionu a přestože byla ta, ta daň stejná jako ta národní. Děkuji a nyní kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající, vážená. Děkuji za slovo, paní komisařko, děkuji panu Děkuji, souhlasím s poslancem Šmitem, daňové vníky jsou vážným problémem Evropské unie a je třeba se zabývat koordinací daňových politik. Nejsem si celá jistý, zda můžeme přistoupit k harmonizaci daní, je to v konferenci států a v řadě zemí není zájem na takovém postupu. Domnívám se však, že bychom se mohli zabývat na společnou účetní osnovou Měli bychom mít vícejazyčné účetní formuláře, které by byly posuzovány na finančních úřadech v jednotlivých zemí a na základě sjednocení účetních postupů a formulářů bychom mohli hovořit o tom, jak budeme definovat společný daňový základ, kde by snad bylo možné definovat. Daně budou ještě dlouho v kompetenci a zájmu jednotlivých členských států a to je třeba respektovat. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní kolega Luhan. Dank, prezident. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V EU o 500 milionech obyvatel by měl každý mít Um, mít možnost těžit eh, ze svých práv, eh, založených komentárním právem. Bohužel ovšem ne vždy je možné přezraniční srovnání a je to neférové, podrývá to princip jednotného vnitřního trhu. Myslím si, že abychom zvýšili mobilitu v EU, potřebujeme zvláštní pravidla pro přezraniční pracovníky, mobilní pracovníky, která by zohlednila také za potřeby eh, daňo, potřebu toho, aby se aby systémy daňové a systémy sociálního zabezpečení v různých členských státech na sebe navazovaly. Domnívám se, že lepší kooperace mezi daňovými úřady, finančními úřady členských eh, členských států zlepší situace, povede k harmonizaci eh, standardů v jednotlivých členských státech, což je tak důležité pro evropské podniky i občany. Děkuji. Děkuji kolegovi Lohanovi a nyní kolegyně Flašíková Beňová. Ďakujem vám pekne, pan predsedajúci. Děkuji, pane předsedo. Současná hospodářská a finanční krize vedla v Evropě k významnému nárůstu veřejného dluhu a v této souvislosti se automatické stabilizátory sociálního státu stávají mnohem důležitějšími než doposud. Účinné zdaňování má zásadní význam pro veřejné orgány, aby mohly plnit svoje úlohy a povinnosti, ale také očekávání občanů. Na zajištění, na eh, zajištění eh, fiskální důvěryhodnosti je třeba fiskální konsolidace se spravedlivějším a cílenějším rozhodno, eh, rozložením daňového zatížení. Snížení dluhu vyžaduje omez, omezení výdají i zvýšení daní pro vysokopříjmové skupiny. Prioritou musí být daňové skupiny zaměřené na růst. Jen tak se vytvoří základy dlouhodobého růstu. Je proto nezbytné usilovat o aplikaci takových postupů, které pomohou předcházet vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužívání daní. Také je potřeba zvýšit transparentnost. Děkuji. Děkuji kolegyni Flašíkové Beňové a nyní kolegy, kolega Fejo. Vážený pane předsedající, jakožto stěnový zpravodaj za EPP bych rád nejprve poděkoval panu Šmitovi za jeho fantastickou práci. Je to eh, téma, eh, které eh, často nabírá ideologický nádech, ale panu zpravodaji se podařilo na širokou koncezu ve výboru. Je to zpráva, která řeší velmi aktuální témata a řeší také mnoho výzev do budoucna, například otázku daňové harmonizace při zdanění podnikové sféry. Pokud je také o objem daní, které členské státy jsou schopny vybírat eh, nyní v době hospodářské krize. Dále také eh, soutěž mezi eh, konkurování si v daňové oblasti mezi členskými státy. To vše jsou velmi důležitá témata, klíčová témata. Evropa musí disponovat konkurenceschopným daňovým systémem. To je způsob, jak vytvářet prosperitu, jak přilákat investice do naší hospodářské oblasti, které tolik potřebujeme. Děkuji. Děkuji kolegovi Fejo a nyní kolegyně Tykalo. Děkuji. Hlavním cílem daňového systému je financovat veřejné služby, jako je vzdělání, zdravotnictví, veřejná doprava, infrastruktura, chránit veřejné statky a snižovat sociální nerovnosti spravedlivějším rozložením bohatstvím. Daňová politika má podpořit růst a vytváření pracovních míst, podporovat konkurenceschopnost snižování nákladů malých a středních podniků. Eh, eh, efektivní daňový systém umožní, umožní veřejným zprávám plnit přání občanů. Komise a členské státy by i nadále měly spolupracovat na boji eh, s zneužíváním daňových systémů, propagovat transparentnost, zvyšovat právní jistotu pro občany a podniky v oblasti daní. Eh, elektronické faktury jsou součástí tohoto řešení a také rovné zacházení eh, tedy mezi papírovými a elektronickými formami faktur. Děkuji. Děkuji a závěrem ještě paní kolegyně Basesku. Děkuji, pane předsedo. Nedostatek koordinace daňových politik Evropské unie je překážkou pro přezraniční aktivity a investice a může vyvolávat zneužití, podvody, daňové uniky. Evropa potřebuje strategie daňové konsolidace a je třeba odstranit řadu překážek, abychom umožnili přezraniční mobilitu. Podporuji iniciativu komise vytvořit pracovní skupinu o dvojím zdanění dvojí zdanění zvyšuje daňové břemeno a škodí konkurenceschopnosti evropských eh, společností. Dohody o zamezení dvojímu zdanění mohou přispět k řešení tohoto problému. Podle nedávné studie investice se může zvýšit až o 50 díky takové dohodě. A Rumunsko má takovou dohodu s 90 zeměmi. Děkuji kolegyni Basesku, tím končím Catch the Eye a závěrem paní Georgieva za komisi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že daně jsou prioritou eh, vaší politiky, jak vyplývá z té první výroční zprávy o daních. A zvláště děkuji panu Šmitovi nejenom za konstruktivní tón této zprávy, ale tím, že eh, nastavil vysoké normy pro ostatní, kteří budou následovat. Za komisi chci také přivítat eh, širokou podporu pro iniciativy komise a cené návrhy pro naši budoucí práci. Dovolte, abych se vyjádřila detailněji k konkrétním bodům. Za prvé, za současného ekonomického klimatu Evropská unie samozřejmě potřebuje eh, propagovat Eh, pomocí daní eh, růst a eh, tvorbu pracovních příležitostí. Při odstartování evropského semestru komise nastavila směry pro daňovou reformu v členských státech. Krátkodobě odklonit daně od zaměstnanosti k jiným aktivitám a také zredukovat eh, neopodstatnitelné výdaje by mohlo pomoci. Také by se mělo zlepšit daňové prostředí pro podniky. A tady chci poukázat na náš závazek eh, zlepšit systém DPH eh, v EU pomocí jasných pravidel, tak aby byl pro podniky lepší přístup k jasným a jednoduchým informacím to jsme naplánovali v našem nedávném eh, sdělení o novém režimu DPH. Vítám také podporu našemu návrhu eh, pro eh, společný základ, konsolidovaný základ daní pro podniky. To by pomohlo snížit byrokratickou zátěž pro podniky, zvláště pro malé podniky, které fungují přeshraničně. Také by to pomohlo odstranit diskriminaci a dvojí zdanění. A také, co se týče CCCTB, komise bude chtít dále zkoumat potenciál eh, pro závazný mechanismus eh, řešení sporů, co se týče eh, dvojího zdanění, jak už zde několikrát padlo. Komise nejenom chce zjednodušit život podnikům, a poskytnout jim výhody, ale za současného evropské, eh, ekonomického eh, klimatu eh, je zvláště důležité řešit nedostatky v daňových systémech a výběru daní v jednotlivých členských státech. Budeme chtít bojovat s, daňov, s obcházením daní a zneužíváním daňových povinností, zvláště u velkých podniků, které uměle přesunují zisky tak, aby se vyhnuli placení daní úplně. Eh, probíhá také cená debata na eh, téma zabránění dvojímu zdanění. Eh, uděláme si tak lepší obrázek o možném řešení. Do konce roku komise představí plán na vyřešení problémů, jako jsou daňové, zdra, daňové ráje a dvojí nezdanění. Vítám také podporu našemu sdělení odstranění přeshraničních daňových e, překážek evropských občanů a také posílit spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, aby se dalo zabránit těmto překážkám. Vážení poslanci, pane předsedo, jak vidíte, e, komise tady má eh, trvalou iniciativu, která je v souladu eh, s otázkami, o kterých se píše v této zprávě a s tím, o čem zde dnes byla řeč. Jsem velice ráda, že i parlament si eh, uvědomuje význam koordinované evropské politiky v oblasti daních jako strategii vybřednutí z krize a za lepší budoucnost našich občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko Georgieva. Tím jsme ukončili rozpravu a budeme hlasovat dnes ve 12 hodin. Dalším bodem je zpráva kolega Ernhausera o rozpočtové kontrole humanitární pomoci EU a dávám hned slovo panu zpravodaji.